budeme pracovat do 14 hodin a znovu zasedat od 15 hodin do 23. Děkuji všem řečníkům, všem spolupracovníkům a pan předseda také děkuje tlumočníkům. Přeji všem dobrou noc a pěkný odpočinek a pokud jde někdo ještě na večeři, tak dobrou chuť.